zápise z této schůze. Tříměsíční lhůta pro parlament, aby se vyjádřil k těmto dokumentům, začne zítra. Zároveň bych vám chtěl říci, že skupina EPP navrhla následující um, poslance. Pan Kančán by se měl stát eh, členem delegace pro vztahy, vztahy s arabským eh, poloostrovem. Eh, nahradí pana Alfreda Antonioci a pan Alfredo Antonioci je navržen jako člen delegace pro, do společného parlamentního výboru EU Chorvatsko. Nahradí pana Kančána Dále paní Andrea Kocolino by měla být členkou výboru pro rozpočet. Má někdo něco proto, proti tomu? Nikoli pan Kelly? Nikoli takže je to považováno za schválené. Pokud jde o zápis eh, z dnešní